Wrong one. Ladies and gentlemen, good afternoon. Can I bring... Dámy a pánové, dobrý den. Zahajuji dnešní schůzi. Prvním bodem na pořadu dne je přijetí. Návrh pořadu dne, předpokládám, že ji všichni máte. Předpokládám, že tento, pořad, tento návrh pořadu dne je schválen. Ano, takže přistoupíme k dalšímu bodu a tím je Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. naším zpravodajem je pan Marinesku. Vy máte procedurální připomínku? Ano, děkuji, pane předseda. Ten dokument, který jsme dostali od sekretariátu, říká, že máme nejprve hlasovat. A teprve potom přijde zpráva pana Marinesku. A neměl jsem žádné upozornění, že by se pořád neměnil. Všich, všichni máme ještě jiné schůze, které běží zároveň, budeme na ně muset odejít. Takže nevím, proč to šlo k té změně, ale všichni jsme sem přišli za předpokladu, že budeme nyní hlasovat. Pokud já vím, pane Bradborne, je, že hlaso- toto hlasování proběhne v 50, až se tam dostaneme. Já jsem v každém případě dostal tento návrh pořadu dne odsouhlasený koordinátory na minulé jejich schůzi, pokud vím. Mohou to koordinátory, ko, koordinátoři pardon, potvrdit? To znamená, já hodlám nejprve probrat bod 2 a potom v 15.50 přistoupit k hlasování o bezpečnosti letecké přepravy. No, jediné, co mohu říct, pan předseda, pokud se mění ten harmonogram, ten časový rozpis, eh, paní Fostrom a ani já jsme nedostali eh, ten změněný časový rozpis, tak já bych jenom poprosil pro příště, aby se to dal do pořádku. Ano, to je platná připomínka, to jistě, pan Bradburne. Eh, jediné, co není říkám, je, že zřejmě většina členů výboru je připravená postupovat podle pořadu dne odsouhlaseného koordinátory. Zjevně došlo k nedorozumění, za to se omlouvám. Nicméně budeme si řídit tento programem právě s tím výbor konec konců souhlasil, nicméně zaznamenal jsem vaši připomínku. Takže pane Marinesko, omlouvám se, kde pak vás máme? Omlouvám se, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rețeaua de koridoare Vypracoval jsem zprávu, která se týká koridoru pro nákladní dopravu v Evropě, železniční nákladní dopravu. Jde jednak o vytvoření těchto koridorů, o kritéria, která musí být splněna pro vytvoření takového koridoru nebo před jeho vytvořením, a také jde o kritéria, která musí být splněna pro to, aby komise schválila vytvoření určitého koordinoru. Jak víte, tato zpráva je ve druhém čtení, nebo jsme nyní ve druhém čtení a rozdíl mezi pozicí parlamentu a pozicí radě, rady je tento. V návrhu rady mají být vytvořeny některé koridory od té doby, kdy to nařízení vstoupí v platnost. To znamená, už tady existuje souhlas pro vytvoření devíti železničních koridorů v Evropě. Je rozdíl eh, z prvního čtení ze stanoviskem, mezi stanoviskem parlamentu z prvního čtení a postojem rady. A totiž je to ten rozdíl, že jednak eh, ty jednotné eh, přepážky, jednotná kontaktní místa, což je podle mého důležité téma, tady si parlament a komise přejí, aby existovaly takovéto jednotné přepážky, jedno, jediná kontaktní místa, eh, kde by se lidé mohli eh, vyžádat trasu nákladní přepravy mezinárodní, ale rada se domnívá, že takovéto jednotné přepážky mohou být nahrazeny již existujícími eh, kontaktními místy železničních přepravců a že to jednotné kontaktní místo by mělo být spíše informačním místem. Další rozdíl mezi postojem Rady a stanoviskem parlamentu je, je v definici prioritní nákladní přepravy. Komise, Rada a parlament používají odlišné definice, ale domnívám se, že bude možné nalézt schodu v této věci. Další problém se týká toho, jak nastavit pořadí priorit, dojde-li k narušení přepravy. Ve svém první čtení parlament vyslovil přání, aby e, osobní vlaky měly absolutní prioritu. Ale rada tvrdí, že hlavním kritériem při návratu k normální přepravě má být doba, která uplynula od vzniku narušení dopravy po okamžik, kdy se vše vrátí do normálu, čili délka doby, která uplyne, délka toho narušení přepravy vlastně by měla být hlavním kritériem pro to, které vlaky budou používány za prioritní, za nákladní či osobní. Eh, další věc, jsou tam ještě další rozdíly, myslím si, že ty hlavní jsem již vystihl. Podle mého by parlament měl za každou, měl za každou cenu podpořit koncepci eh, jednotného kontaktního místa, či jediné přepážky, protože to vlastně bude přidanou hodnotou nového systému. Pokud je o další aspekty, bude třeba ještě jednat s radou. Zítra proběhne první schůzka mezi radou a efektivními zpravodaji, stínovými zpravodaji. Program této zkusky již máme navržen a doufám, že se nám podaří dodržet lhutu 45 dní, ve které bychom měli dospět ke schodě. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Panem Marinesku nyní paní Bilbao. Nejdříve eh, dám slovo paní Bilbao, protože další řečník se teprve musí usadit. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že pan Marinesku, náš zpravodaj, velmi dobře schrnul celou věc a poukázal na to, kde jsou neschody. Dnes jsme měli schůzku, na které jsme se snažili předložit plnou verzi textu. Musíme se podívat na otázku jediných kontaktních míst a musíme se zamyslet nad tím, jestli můžeme poskytnout nějakou organizační podporu nebo jestli se máme zabývat eh, jinými typy eh, jediných kontaktních míst. Já si myslím, že největším problémem na tomto místě je devět koridorů v příloze. Stále, stále ještě čekáme na další informace a doufáme, že s ohledem na tyto informace budeme schopni předložit konečný postoj. A zároveň doufáme, že na zítřejší schůzi tuto otázku vyřešíme. Děkuji paní Bilbao, dále pan Alkadraj. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za práci, kterou odvedl. Jsem stínovým, nebo jménem stínového zpravodaje za naší skupinu bych chtěl říci následující věci. Pan Liberacký zde dnes nemůže být. My se domníváme, že podstatné je následující. Interoperabilita v Evropě musí být posilována. ERTMS je nesmírně důležité a musíme ERTMS dále rozšiřovat. To je s ohledem na tento dokument nesmírně podstatné. Domnívám se, že země, které chtějí učinit rychlý pokrok a které chtějí investovat, by měly dostat přednostně podporu ze strany Evropské komise. Pokud se podíváme na seznam kompromisů, kompromisních pozměňovacích návrhů, které navrhl pan Marinesku jako zpravodaj, a pokud se podíváme na ty, které bychom mohli podpořit, myslím si, že je třeba zamyslet se nad tím, co navrhne rada předtím, než a budeme moci dosáhnout jakéhokoliv pokroku a než vyřešíme některé body. A to je vše, ale já si myslím, že obecně lze říci, že můžeme podpořit zpravodaje, ale některé věci s ním budeme ještě bilaterálně muset projednat. Pan Krámer? Ano, já bych chtěla poděkovat zpravodajovi. Velice intenzivně jsme spolupracovali a kompromisní návrhy podporujeme. E, k těm třem zmíněným bodům bych chtěl říct následující. Pokud jde o narušení provozu, zde nemůžeme mít žádný jiný postoj. Je třeba co nejrychleji se vrátit k normálnímu provozu není možné, aby někdo byl dogmatickým stálým způsobem znevýhodňován. To už jsem řekl jednou. Ve chvíli, kdy po určité nehodě vlak musí čekat a strojvedoucí a musí po čtvrt hodině mít přestávku. Potom je jedno, jestli se jedná o ICE nebo o regionální osobní vlak. V každém případě je třeba, aby se tento vlak co nejrychleji dostal do normálního provozu, protože jinak už spoždění nedožene. Je třeba, aby zde byla co největší flexibilita, to je základní kritérium. Dále, pokud jde o jediná kontaktní místa, o one-stop shop. Pokud je neprosadíme, potom celá směrnice bude výsměchem. A potom to bude znamenat, že jsme se půl rok snažili o něco, co je nyní úplně zbytečné. Je třeba, aby zde bylo jediné kontaktní místo. V současné době máme eh, obvodní úřady ve městech, eh, v krajích ty už byly zřízeny, ale pokud ty budou mít věc na starost, potom si myslím, že to bude celé neefektivní. Další věc se týká koridorů. Doposud mi nikdo nevysvětlil, proč jsme v posledních letech nerealizovali koridory ERTMS. A proč Původně tady bylo šest koridorů ERTMS a nyní máme devět koridorů. Snažíme se tak věc urychlit, ale to není efektivní. Je třeba uvědomit si to, že koridory jsou koridory. Ty nepředepisují žádnou konkrétní cestu, proto jsou definovány jako koridory. Koridor Stockholm, Kodaň, Hamburg. Nadechněte se Innsbruck, Nápol, Palermo. Já si myslím, že takovýto koridor je zvláštní. Pokud by vedl do Frankfurtu, potom to chápu, ale proč by měl vést eh, přes eh, Hamburg? Já si myslím, eh, že to je otázka. Tam není hotový tunel, to bude trvat ještě dalších 20 let, nemáme zde dostatečné financování. Jsou zde části, které nebyly dosud vyřešeny. Je nesmyslné takovýmto způsobem postupovat. Potřebujeme flexibilnější přístup a proto předložím odpovídající pozměňovací návrhy. Děkuji. Pan Kancen. E Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat také našemu zpravodaji, který odvedl velmi dobrou práci. Dovolte mi zmínit jenom dva body, které jsou chybnými. V příloze 1 koridor 5 není balticko-adriatická cesta, která byla stanovena v roce 2006. jako která byla stanovena v roce 2006 a dále šestka musí být také opravena, to je chyba. A druhý bod, který bych chtěl nadnést, se týká priorit. Já si myslím, že by bylo dobré, pokud bychom mohli přeformulovat některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy panem Albertínem, byly přijaty v prvním čtení, ale poté je rada odmítla. Ty se soustředí na potřeby cestujících, pokud jde o nákladní dopravu. Je třeba, aby pravidla přednosti nebyla aplikována během špiček, tak jak to stanovují členské státy. Zároveň bych chtěl požádat zpravodaje, aby se pozorně podíval na připomínky týkající se harmonizace a interoperability s ostatními způsoby dopravy, pokud jde o samotný vozový park. A když se podíváme na text, Domnívám se, že je zde nastolována velká byrokracie, protože zde vznikají nové úřady. Děkuji. Dále pan Park. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajovi za výbornou zprávu. Já celkově tuto iniciativu víka, vítám, především pokud jde o koridory. Já si myslím, že to přepravu v oblasti nákladní dopravy zlepší, zlepší se také kvalita. My se můžeme snažit o politickou iniciativu, aby více nákladní dopravy přešlo na železnici, ale pokud se nebudeme soustředit na zlepšování kvality, a potom se to všechno rozplyne a nebude to efektivní. Já se domnívám, že také to jediné kontaktní místo je velice dobrá iniciativa. Toto jediné kontaktní místo musí být politicky nezávislé. Poslední bod. Myslím si, že my všichni se musíme snažit o to, aby podniky, které provozují nákladní přepravu, dodržovaly také eh, požadavky na bezpečnost a aby na eh, svoje eh, zboží aplikovali požadavky týkající se bezpečnosti. Pan místo předseda, děkuji pane předsedo. Já chci poblahopřát zpravodaj, protože to je dosti komplexní záležitost. Dovolte, abych učinil několik připomínek. Moje první připomínka se bude týkat toho, že princip koridoru nákladní železniční přepravy má za cíl eh, usnadnit a urychlit eh, železniční nákladní přepravu. O to tady evidentně jde. A filozoficky za to by mě zajímalo, jak je možné nadřadit nějak eh, v legislativě či v normách osobní přepravu, protože to je právě to, že se dá priorita osobní přepravě, je hlavní příčinou toho, že nákladní železniční přeprava má problémy. Takže tady je možné možná ve špičce dát respektive kdybychom třeba ve špičce dávali prioritu osobní přepravy, tak to jde vlastně proti ruchu se těch koroderů nákladní přepravy. Dále e, bylo by vhodné upřesnit, že pouze provozovatele nákladní přepravy e, můžou vstupovat do řízení e, těch tras či koridorů. Myslím si, že bylo vhodné to znovu do toho textu zapracovat. A další věc, abych navázal na to, co tady zaznělo od kolegy Bacha. Pokud by všichni souhlasili eh, s tím, že železniční přeprava má eh, podléhat eh, stejným bezpečnostním normám jako osobní přeprava, tak to je jedna věc. A na druhou stranu, pokud je o samotné vagóny a zařízení, tady to vypadá trošku jinak. Pokud bychom například smě- míchali směšovali eh, nebo spojovali na stejných eh, kolejích eh, osobní a nákladní přepravu, tak bude nákladní přeprava stále se ovlivňovat bezpečnost i osobní přepravy a přitom v té vybavenosti, v tom zařízení jsou velké rozdíly. Takže já si myslím, že to bychom také měli na to nějak upozornit ve svém textu. Děkuji, paní Majchnerová. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodajovi ještě jednou za politickou skupinu ALDE. Děkuji za jeho práci. Nebyla to snadná zpráva. V tomto případě se jedná o snahu stanovit lepší pravidla pro nákladní dopravu. Snažíme se o to, aby se po železnici přepravovalo více zboží než do posud. Problém je ale eh, v v tom, že v Evropském parlamentu nemůžeme stanovit nic, co členské státy poté nebudou moci aplikovat. A před rokem zamítly členské státy pravidla týkající se přednosti a poukázali na to, že není možné, aby nákladní doprava měla přednost, protože by jinak nastal chaos v osobní dopravě. Je třeba dávat pozor na to, co by bylo nejlepším řešením pro evropskou nákladní dopravu pro, po železnici a zamyslet se také nad tím, co je možné aplikovat v členských státech. Já si myslím, že zpravodaj spolu se stínovými zpravodaji to bude určitě dobrým způsobem řešit. Paní Epping, pan Epping. No Za komisi pan, vystoupí pan Castelletti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a dobré odpoledne, dámy a pánové. V tuto chvíli pouze obecně. Na začátku druhého čtení bychom chtěli u tohoto legislativního návrhu znovu zopakovat, že tento návrh je jak politicky, tak z promyslového hlediska velmi důležitý. Hospodářská krize postihla železniční dopravu, eh, především tu nákladní, velmi výrazným způsobem, protože jejich tradiční zákazníci byli, byli především v oblasti eh, chemického automobilového průmyslu, který byl zásadně postižen krizí, takže velmi pomaličku se toto odvětví eh, vrací na úroveň 90. let. Přesto všechno, ale si myslím, že se dá ponaučit ze stávající situace a revitalizovat tento sektor. Železniční nákladní doprava je většinou mezinárodní. Dostupnost železniční eh, infrastruktury na evropské úrovni a v dobré kvalitě je velice důležitá. Právě proto a právě o toto většinou žádají operátoři. Dobrá kvalita v přeshraničním měřítku je nezbytná pro konkurenceschopnost eh, různých segmentů této dopravy, včetně kombinované dopravy. Pakliže má železniční nákladní doprava konkurovat dalším dopravním prostředkům, tak toto je nezbytné. Než se pustím do podrobností, tak bychom se rádi vyjádřili k pozici rady. Během prvního čtení zazněly určité pochybnosti. My jsme se snažili vyvrátit, zdá se, že se objevují znova. Někteří říkají, že tento návrh by poškodil především regionální a místní osobní železniční dopravu. Komise se domnívá, že to není pravda a že to vyplývá z neporozumění. Zdá se, že obě dvě kapacity se dají řídit tak, aby po železnici mohly efektivně být přepravováni jak cestující, tak náklad. Tyto dvě by si nemě, eh, oblasti by si neměly konkurovat, protože železniční nákladní doprava spíše konkuruje silniční nákladní dopravě. Mnozí také říkají, že eh, by, měl, že by měli převládnout cíly trhu, ale to jsou většinou ti, kteří mají privilegované vztahy s vlastníky této infrastruktury. My si myslíme, že je potřeba, aby ten, tato síť byla transparentně řízená a měla by být, eh, mělo by být umožněno všem zainteresovaným investovat. Legislativní návrh obsahuje významné prvky, které právě umožňují lepší kvalitu této sítě a umožňuje to spolupráci jak v investičních, tak operačních oblastech na třeba posilování a kapacity pro železniční nákladní dopravu v těchto koridorech. Umožňuje to také nediskriminační přístup k těmto koridorům ze všech stran. Rada po prvním čtení udržuje základní zásadu komise, ale rozmělňuje určité oblasti, jako třeba výběr a koridoru spolupráce mezi jejich správci. Objevují se tam i další prvky, jako třeba autorizovaný žadatel to jedno okénko, správně okénko, ty byly na druhou stranu zase úplně vyňaty. Komise se domnívá, že rada je v podstatě, se drží pozice z prvního čtení. Budeme doufat, že tento návrh bude přijat rychle a že zájmy komise a cíle komise budou brány v úvahu. Děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Marinescu. Děkujeme. Marinescu. Spuneam, propunerea Consiliului aduce o nouă. Jak jsem říkal před chvílí, návrh rady obsahuje jednu novinku, a totiž přílohu ve které se vlastně bezprostředně rozhoduje o některých koridorech. My jsme byli pro, proto podpoře takový návrh a já chci poděkovat stínovým zpravodajům a kolegům, kteří se vyjádřili pro můj návrh, alespoň do posud. My jsme tady byli s tímto návrhem, my jsme tady byli pro tento návrh rady, protože by to znamenalo vlastně rychlou implementaci doporučení naší zprávy. Pokud se shodneme na trase, na vedení těchto koridorů a pokud ty navržené koridory budou plnit kritéria pro to, aby se staly koridory železniční přepravy, tak bychom je chtěli podpořit. Uspořádáme schůzku, na které projednáme konkrétně tuto přílohu a samozřejmě, samozřejmě zohledníme vše, co tady dnes řekl pan Kancian a ostatní kolegové. Zohledníme tedy všechno, co tady bylo řečeno právě ohledně koridoru. Pokud je o administrativní stránku věci, tato zpráva zavádí koridory pro železniční nákladní přepravu. Tady se eh, neřeší eh, interoperabilita eh, ani stav jaksi, železničního materiálu, vagónu a tak dále. když se zavádí něco nového eh, v takového, takového obrovského rozsahu, je třeba eh, trošku inovovat i v oblasti administrativní, institucionální. Měli bychom zajistit dobrou koordinaci těchto koridorů. Eh, jednak tady tam měly být zástupci členských zemí, jednak zástupci zprávců železničních sítí v jednotlivých zemí. Já si myslím, že to by přispělo ke zefektivnění těchto koridorů nebo k jejich dobré efektivitě. Pokud je o stanovení priority, domnívám se, že v běžné přepravní době eh, mimo špičku není myslitelné, abychom dali přednost buď nákladní nebo osobní přepravě. Eh, jsem si jist, že bude možné nalézt řešení tak, aby obě kategorie přepravy během dne eh, mohly normálně fungovat. Ovšem, pokud eh, by došlo k nějakému narušení přepravy, tak eh, pro takové případy samozřejmě je třeba zavést řešení. Domnívám se, že ta metoda, která bude znamenat co nejrychlejší návrat k běžnému provozu, bude tím řešením, které nakonec vybereme. Eh, slyšeli jsme, nebo jsme se seznámili s různými návrhy Eh, komise, ale nyní zavedeme jasnou lhutu. Pokud někdo navrhne vytvoření koridoru, tak komise bude muset zareagovat například během šesti měsíců a ten koridor bude muset být zorganizovat během dvou, tří let například. Prostě budeme mít eh, konkrétní lhuty a tak také se dobereme konkrétních výsledků. Ještě jednou děkuji všem za podporu a doufám, že se velice rychle dobereme společného textu. Děkuji mnohokrát, pane Marinesku. Návrh doporučení se bude probírat 22. a 23. března, potom pozměvací návrhy, o těch budeme mít rozpravu 3. května, ve výboru se bude hlasovat 4. května a v plénu v červnu. Jenom abyste měli představu o harmonogramu. Dobrá, v tuto chvíli přerušíme do 15.50, kdy začneme hlasovat o poplacích na ochranu letectví. Můžete si tedy zajít pro hlasovací karty, pakliže sebou nemáte. Takže se znova setkáme 15.50 na hlasování. Dříve to být nemůže, protože to bylo oznámeno na 15. hodinu 50. minutu. Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili. Je už v tuto chvíli 15.50 bez ohledu na to, co říkají hodiny na stěně, které jsou trochu opožděné. Okay, it's the draft report. Dobrá. V tomto případě se jedná o návrh zprávy o poplacích za ochranu letectví před protiprávními činy. Tedy zpráva pana Leichtfrieda. Můžeme hlasovat? Já jsem chtěl jenom informovat, že pozměňovací návrh 69 byl stažen. Amendment 69 by Mr. Marinescu is withdrawn. Takže pozněvací návrh 69 od pana Marinesku byl stažen. We start by article one, paragraph one. Začínáme odstavec 1. Článku 1.43 od pana Marinesku také staženo, takže budeme nejprve hlasovat o 46, 47, 49 a 51 se o... Ne, jenom 46, 47, 49 identické, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Padesátka byla také stejná. 45. Pan Itele. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44. od pana Vejraka byla stažena, sedmička od pana zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 48 odpadá tedy. 51 od paní Ayali Sender a pana Alvareze. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, odpadá. 53, paní Ayala Sander, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 52, stažena 54, oddělené hlasování. První část se týká pozměňovací návrhu 54 bez slov serving the same city or conurbation. A druhá část je včetně těchto slov. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto článek 2, bod BA nový, osmička od zpravodaje a 55 od pana Ferbra stejné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka, kdo je pro? Od pana zpravodaje. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 56 Danelis. D pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Článek 2, bod D a nový, desítka od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 3A, nový jedenáctka od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 57 tím pádem odpadá. 12 od zpravodaje, kde je pro. Proti. Zdrželi se přijato. 13 od zpravodaje, kde je pro. Kde je proti. Zdrželi se přijato. 14 od zpravodaje, kde je pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis A, tedy článek 5 odstavec 2a, to byste měli mít na seznamech před sebou, kdo je tedy pro kompromis A, kdo je proti, zdrželi se, přijato, pane Leichfriede. Já stahuji patnáctku. To můžete. Tím pádem 58, 59, 60 a 61. Ty jsou stejné. Kdo je pro? Pane zpravodaj? Já si nejsem jistý, pane předsedo, ale mám... Ne, ne, ne, v pořádku. Dobrá. Pokud to bylo staženo, tak nemůžou odpadat. Dobrá, to 58 a 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 16 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18 od zpravodaje pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 62. Článek 4 odstavec 4 od Ayali Sender. kde je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 63. od pana Albertiniho. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Můžeme si to ověřit? Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale rád bych si to zkontroloval. Takže u pozněcího návrhu 63 od pana Albertiniho, eh, článek 4 odstavec 4, zahájeno hlasování, uzavírám hlasování. Devatenáct pro, devatenáct proti. Takže zamítnuto. Nemůžeme to dělat znova, Matysi, omlouvám se. Je potřeba to zvládnout správně poprvé, když je to takhle natěsno. Ne, nebudeme hlasovat znova. Jenom proto, že to je takto natěsno. A co když nefunguje hlasovací zařízení? To nejde prostě. Může jenom navrhnout, abyste to znova předložili na plénu. Navrhuji jenom, abyste to znova navrhli na plenárce. Kolik máme hlasů VPP v tuto chvíli pro toto hlasování? Nemáme to sebou už. Můžete, jestli chcete. Já tedy navrhuji, že pakliže tak chcete tento pozněcí návrh, tak ho předložte v plénu a plénum rozhodne že pokud to budu dělat po každé, po každé, když to bude natěsno, tak někdo řekne, že mu nefungoval. Ne, prostě pokud má někdo problém s hlasovacím zařízením, tak to potom může říct, že, že měl problém s hlasovacím zařízením. Dobrá, udělejme to tady takto. Zahájím, otestujeme, uděláme si testovní, testovací hlasování, které tímto zahajuji. Můžete mi prosím všichni ověřit funkčnost svého zařízení. Funguje vám? Funguje. No tak tím pádem výsledek je takový, jako byl. Devatenáctka. K něčemu jinému, pane předsedo. Mám tady hlasovací kartu a je tam moje jméno, ale na počítači se ukáže Smith. Takže pokud tam vidíte Smithe, tak to jsem já. To je to samé jako Lámsky Sterks Smith. Ne, pane předsedo, můžete se prosím opravdu podívat na to, kolik hlasuje socialistů v tuto chvíli? Pokud vím, tak jsou v počtu. Ne, já mám pocit, že jeden nepovolený se pak se to ukázalo na přístroji takto, že by je hlasoval jeden navíc. Jenom jsme měli jednoho navíc u zelených. Ne, to nikdy. Opakujeme hlasování. Já nechci opakovat hlasování a řeknu vám proč. Protože se tím stanoví precedens pro zbytek tohoto parlamentního funkčního období. Kdykoliv budeme mít hlasování natěsno, tak někdo řekne, že mu nefungovalo hlasovací zařízení. Opakuji ještě jednou, pokud se vám to nelíbí, tak eh, proti tomu protestujte, ale v tuto chvíli budeme po- později, ale budeme pokračovat dále. Můžete pozdějovací návrh znova předložit v plénu a plénum rozhodne. Článek 4 odstavec 4b 19. K tomuto Pan Groš nas, napočítal 12 SAD, ale eh, hlasovalo jenom 11. Z počítače nevyplývá, že by nějaká skupina odhlasovala více, vícekrát, než měla, kromě zelených, což jsme vzali v úvahu. 19. Alde eh, vyžádalo na hlasování třech částech. První část a Member State Supervisory Authority, druhá část od There is po conducted by that authority a třetí část the procedures až po and transparent. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, také přijato. Dvacítka od zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Odhlasovali jste, prosím. Ne, jednoho zeleného navíc. všem fungovalo hlasovací zařízení, všem fungovaly prsty. Uzavírám hlasování. 16 pro, 24 proti, takže zamítnuto. 64 od pana Zasady, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Článek 5, odstavec 1, B a nový od zpravodaje 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22 od zpravodaje pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23 od zpravodaje, kde je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 66. Pana Marinesku. Dílčí hlasování ve dvou částech. První část bez slov more stringent measures due to druhá část od toho. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 24 to odpadá, protože první část byla přijata dobrá, takže nyní článek 5 odstavec 2, úvod 25 zpravodaj, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato 26 od zpravodaje, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato 67. Pan Groš má technickou. Ano, pane předsedo, já bych chtěl požádat, pokud souhlasíte, aby autorka krátce ještě vysvětlila tuto změnu. My v EPP tuto změnu úplně nechápeme, a pokud by to bylo možné stručně vysvětlit. Jedná se o poznací návrh od paní Hennis Plešard. Paní Hennis Plešard, zdá se, že je zde trochu zmatek, o co vám jde. Ano, vím, že zpravodaj je proti tomu, abychom šli podle to, co do, toho, co doporučuje Evropská komise. Já zde nemám plné vysvětlení, ale jedná se zde o efektivitu a výkon, který rovněž souvisí s bezpečností. Takže já doufám, že liberálové budou hlasovat s námi, doufám, že to EPP stačí. Předseda říká, pane Groši, nevím, jestli vám to stačí jako vysvětlení. A paní Plašet říká, Brian, není to na tobě, abys to posuzoval. A předseda říká, výborně, nebudu posuzovat. A pan Groš říká, my si potom můžeme dát kávu a ještě si to tady můžeme vysvětlit později. 67. Those in favor. Mrs. Hannes Plašard. Those in favor. 67. Kdo je pro? Hannes Plašard. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27. od je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28. zpravodaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 29 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 68 padá, 69 stažená, 70 padá kvůli 29, takže se dostáváme k 30. Článek 6, odstavec 2, zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 71 paní Hannes Plašák, kde pro? Kde proti? Zdrželi se, přijato. To asi bylo jasnější. 73 paní Hannes Plašárt. Kdo je pro 73? Kdo je proti? ještě to překontrolujeme, takže 73. paní Henis Plašard zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. 26 pro, 14 proti. To je přijato. 72 odpadá, 74 pan Marinesku, kde je pro? Kde je proti? zdrželi se. Můžeme to zkontrolovat, prosím vás, 74 od pana Marinesku. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ukončuji hlasování. To eh, je zamítnuto 20 pro, 20 proti. 75 zasada, kdo je pro? Kdo je proti? Můžeme to zkontrolovat. 75. pan Zasada. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 20 pro, 20 proti, takže to je zamítnuto. 76 od pana Kocha, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 77, pan Zásada, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Odstavec 8, článek 8, odstavec 1, 31 od zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 32 od zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, Přijato. 33 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 78. Tremosa i Balcels. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 79. Paní Deverak. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 80 Tremosa, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 34 od zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 35 od zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 36 pan Albertini, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní úvodní ustanovení. Úvodní ustanovení 1, pozměňovací návrh 1 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 37. Lichtenberg Kramer, Durand. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to, myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Takže 37. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. 16 pro, 24 proti, to je zamítnuto. 38. Lichtenberger, Kramer, Durant, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Stejná většina zamítnuto. Dvojka zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 39 proto odpadá, 40 stažena, 41 přidání od Tremosy, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení 5, trojka od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pětka od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 42. Ayala Sender Alvarez, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šestka od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní konečné hlasování. Legislativní návrh v pozměněném znění Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. 36 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi. Přijato. A návrh legislativního usnesení, kdo je pro, zahajuji hlasování elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 34 pro, 5 se zdrželo, nikdo proti. Přijato. Gratuluji panu Lechtfriedovi. Next item on the agenda. Další bod na pořadu jednání. Michael má technickou připomínku. Já bych chtěl říci, pane předsedo, vy jste řekli, řekl, že zelení hlasovali, že hlasoval jeden navíc. Máme zde jenom eh, tři zelené v sále a máme tři hlasy. Já nechápu, odkud je ten čtvrtý hlas. Nemám ani dvě hlasovací karty. Předseda říká, pane Krámere, já vám mohu říct jenom to, co se mi zde objevuje na uh, obrazovce a ukazovalo se, že hlasoval jeden zelený navíc. A pan Krámer říká, já nechci nic pochybňovat, ale mělo by se zjistit, kde je chyba. Předseda říká, možná je to pan Smith z Flander. Okay, but your point is made and we will, we will... Ano, Zaznamenali jsme vaši připomínku a zkontrolujeme to, protože samozřejmě především v případech těsných hlasování je nutné, aby bylo jasno. Takže to zjistíme, zkontrolujeme. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva o bezpečnosti letecké dopravy paní Deverak. Máme zde paní Deverak, zástupce asociace obětí v obecenstvu. Ano, takže než zahájíme diskuzi, chtěl bych eh, přivítat ve výboru zástupce OFENVAKu, což je asociace obětí leteckých nehod. Jsou to zástupci eh, rodin obětí leteckých nehod eh, letu AF447 a z Penerienmi a Karibs. My vás vítáme zde ve výboru. Samozřejmě chceme vyjádřit náš uh, soucit s oběťmi této nehody. Jsme velice rádi, že jste zde dnes s námi, je nám velice líto všech obětí těchto nehod. Takže nyní bych požádal paní Deverak, aby představila svoji zprávu. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, když jsem vypracovala pracovní dokument, který vám byl eh, rozeslán, jsem konzultovala s celou řadou zainteresovaných stran od ASA až po Airbus přes eh, Organizace FF, letecké společnosti a zejména také Združení obětí leteckých neštěstí. Některé členy takových združení, jak už řekl pan předseda, zde máme dnes na této schůze. Ráda bych je za také přivítala. Vítám tuto příležitost, respektive využila jsem příležitosti s některými členy našeho výboru, britské, britskou, britský úřad a také příslušný francouzský úřad o několik týdnů později, bylo to v minulém roce, jsou to úřady pro právě bezpečnost letecké přepravy a je pravda, že tento návrh komise bude mít velký význam pro eh, bezpečnost eh, civilní letecké přepravy. Já jsem navrhla ve svém pracovním dokumentu několik možných cest, kterými bychom se mohli ubírat a teď je stručně odprezentuji. Nejprve síť eh, orgánů příslušných pro vyšetřování nehod. Tyto národní orgány, pokud jde k nějakému leteckému neštěstí, jsou to národní orgány, které vyšetřují. A je to právě kvalita jejich činnosti, která potom umožní zjistit příčiny neštěstí a zejména zabránit podobným neštěstím do budoucna. V našem nařízení chceme zakotvit potřebný rámec tak, aby vyšetřování mohla probíhat nezávisle a tak, aby byla zjištěna, byly zjištěny nedostatky, které mezi bezpečnost. Komise navrhuje vytvořit evropskou síť vyšetřovacích orgánů národních, Eh, protože existují určité rozdíly mezi jejich činností v různých členských zemích. Já si myslím, že to je zajímavý podnět, ale myslím, že komise to nedovedla do konce a já jdu něco dále a navrhuji eh, poslání těchto eh, těchto sítí nebo této sítě. To by potom přineslo skutečnou přenou hodnotu, hodnotu pro bezpečnost přepravy. Máme to tak nastaveno už u námořní přepravy, kde byla vytvořena síť vyšetřovacích orgánů námořních neštěstí s tím, že to je mm, podrobně eh, rozpracovaný seznam úkolů. úkolů. Eh, jde jednak o výměnu osvědčených postupů, dále dostupné eh, informací pro vyšetřovatele nebo také organizace auditu. Já bych ráda upřesnila, že tato síť by nebyla novou agenturou, neměla by, nebyla by to právnická osoba, nejde o vytváření tedy nového evropského orgánu, ale pouze o optimalizaci toho, co již existuje a o zlepšení činnosti jednotlivých vyšetřovacích orgánů. Ta síť de facto již několik let existuje. My nyní usilujeme pouze o formalizaci celé věci a eh, zakotvením tedy toho poslání, těch úkolů, také nám jde o posílení bezpečnosti přepravy. Tato síť by neměla eh, nahradit Ehm, respektive v té sítě by ty výkonnější, eh, lepší ehm, vyšetřovací orgány měly nahrazovat ty slabší, naopak jde o to zlepšit úroveň všech, by byla zajištěna nezávislost a efektivita vyšetřování. Ta síť by mohla poskytovat určité prostředky, které by umožnily pře- přemostit právě ty rozdíly, které existují v, činnostech, v činnosti jednotlivých orgánů 27. Proto eh, tato síť je velice důležitou věcí z politického hlediska pro Evropský parlament, tím spíše, že rada se snaží vlastně vyprázdnit obsah eh, u této sítě a eh, poslat to mimo odpovědnost členských zemí. To by jednak, jednak oslabilo nezávislost těchto orgánů, ale také bychom tím my jako spolu legislativní orgán byli postaveni tak trochu mimo postaveni tak trochu mimo hru a proto na této věci musíme trvat. Další věc, která se chce věnovat, je, jakým způsobem do toho vstupuje agentura EASA. Od roku 2003 tato agentura vlastně nahradila činnost členských zemí, pokud je o certifikaci letadel v Evropské unii. A z tohoto titulu tedy je to zásadní hráč v oblasti bezpečnosti letecké přepravy. A je naprosto normální, že tato agentura musí vstupovat do e, vyšetřování nehod, e, vnášet do toho své expertízu a předávat informace, které mohou být užitečné vyšetřovatelům. Pokud ty, zatímco ty vyšetřovací orgány v 27 mají e, dlouhodobou zkušenost e, se spoluprací e, s příslušnými orgány pro civilní letectví, často jsou konec konců součástí stejného ministerstva. Naproti tomu EASA je nedávným orgánem a ještě nemá tolik praxe s vyšetřováním. Někdy dochází k určitému zmatení, pokud je o roli jednotlivých účastníků vyšetřování, což brání potom kvalitě vyšetřování. E, návrh nařízení konečně e, navrhuje nastavení jasného právního rámce pro účast této agentury na vyšetřováních. Ovšem, v žádném případě by tento rámec nedával e, agentuře EASA možnost ovlivňovat vyšetřování anebo vést nějaké paralelní šetření. EASA má na starost certifikaci letadel a nemůže být tedy zároveň soudcem i stranou v tom jaksi procesu. Z hlediska právní jistoty je důležité, aby eh, termín, který se používá pro eh, definici roli eh, agentury v, v příloze 13, byl správně použit. Nemá to být termín expert či odborník, který navrhuje komise, protože to může vést k právní nejistotě. Já navrhuji, abychom zavedli naprosto bezpečný termín, který zajistí, že nebude možné spochybnit účast agentury ESA na šetřeních a měl by to být termín poradce, který se obvykle v takovém kontextu používá. A agenturu ESA tedy třeba definovat jakožto poradce, pokud je o účast na vyšetřováních a musí tedy disponovat právy, eh, která přísluší poradcům podle přílohy 13. Účast agentury je spíše právním problémem než politickým. Je třeba tady nalézt ty správné termíny. Já si myslím, že bychom této věci neměli přikládat nadměrný význam, protože jsou v tom textu daleko důležitější záležitosti. Třetí věc, které se chci věnovat, je koordinace eh, bezpečnostních, tady vyšetřování a šetření soudních. Protože často kromě toho bezpečnostního vyšetřování nějaké nehody běží ještě jeden či více Eh, soudních vyšetřování. Jde o to zajistit tedy nezávislost toho bezpečnostního šetření. Eh, inspektoři musí mít dostup k důkazům, aniž by museli žádat o povolení soudce. V praxi tomu tak zatím vždy není. Další důležitý aspekt se týká eh, přístupu k citlivým informacím, to jest k informacím, které jsou schromáštěny těmi bezpečnostními vyšetřovateli během jejich šetření. Může jít například eh, o údaje z černé skřínky nebo eh, rozmluvy s pracovníky kontroly eh, provozu a podobně. Pokud osoba, eh, která byla zapojena do nehody, eh, odmítne spolupráci s vyšetřovateli, protože se bojí, že bez jejího souhlasu budou potom údaje předány soudům, tak to ohrožuje bezpečnost letecké přepravy a nevždy je potom možné zjistit příčinu leteckého neštěstí. Zároveň není možné ovšem samozřejmě bránit eh, práci soudům ani, ani upírat rodinám právo na to, aby byl zjištěn vyník. A proto soudní orgány musí mít přístup k některým těmto informacím a je tedy třeba nalézt vyváženost mezi těmito dvěma aspekty. Komise navrhuje ochranu části informací s tím, že soud by měl přístup k těmto informacím, pokud to ospravedlňuje nadřazený veřejný zájem. Pojem nadřazená veřejného zájmu je dosti vágní. Může být různě definován v různých členských zemích. A letecká neštěstí, pokud bohužel se to stává, vyústí v umrtí té osoby. Často to bývá definováno jako nadřazený veřejný zájem a citlivé informace už pak nejsou chráněny. Já bych byla ráda, kdybychom tady mohli více chránit citlivé údaje, více než to navrhuje komise ve svém návrhu. A navrhuji, aby všichni, všechno, co se týká eh, stanovení eh, faktů, eh, bude předáváno předáváno soudům, zatímco ostatní informace nikoli. V příloze 15 ostavce 2 máme eh, seznam informací, které mají být předávány a v 15 15.1 naopak, příloze 15 ostavce 1 ty, které nemají být předávány, které mají zůstat důvěrné. Eh, domníváme se, že návrh komise nezachází dostatečně daleko v ochraně osobních údajů, zatímco můj návrh je, eh, tady lépe ošetřuje tento aspekt. Další aspekt, který podle mého důležitý, se týká práva obětí a jejich blízkých, nebo práv obětí a jejich blízkých. Jednak eh, je zde otázka, problematika seznamu pasažérů. Myslím si, že je důležité stanovit lhutu, protože jinak to může vést eh, k zneužívání situace nebo určitým pochybením, jako u nedávných nehod. A je to věc, která byla velice důležitá pro občany. Komise navrhuje, aby letecký přepravce eh, musel eh, do hodiny po oznámení nehody poskytnout seznam pasažérů. Já s tím víceméně souhlasím, pokud o tu lhutu, ale měli bychom říci, že ta lhuta, kterou stanovíme, bude muset být reálná. Eh, letecký přepravce ne vždy má k dispozici seznam na od letiště, ze kterého ten let vylétal, protože někde to, ta letiště bývají třeba v noci, tam bývá zavřeno, nikdo není k dispozici a může tedy to trvat nějaký čas. Čas. Tak, aby ta lhuta byla reálná, máme dvě možnosti. Jednak můžeme žádat po přepravcích, aby seznam pasažérů byl pokaždé před vzletem zasílan do sídla společnosti. Bude to sebou nést určité náklady, ale zajistit to, že v případě nehody bude moci letecký přepravce okamžitě poskytnout seznam pasažerů s tím, že tam doplní pouze členy posádky. Druhým řešením by bylo stanovit různé lhuty pro eh, eh, lety, kde máme předběžné informace o cestujících, tam by ta lhuta mohla být pouze 30 minut. A o to bychom oddělili kategorii ostatních letů, kde bychom tu lhutu prodloužili na dvě hodiny. Lhutu tedy pro poskytnutí seznamu pasažérů. Dále je zde otázka toho, jak informovat rodinu o úmrtí. Dojde-li k neštěstí, eh, ten letecký přepravce vlastně eh, má tisícovky telefonátů, které musí zvládat a je třeba informovat blízké. Ta doba nejistoty ohledně toho, co se stalo, zda jsou blízci naživu, je velice bolestná. A já navrhuji, jako to mají už v USA, aby letecký přepravce Eh, při rezervaci navrhl eh, tomu cestujícímu možnost uvést kontaktní osobu pro případ nehody. Také jsme žádali o názor úřad, eh, Evropský úřad pro ochranu údajů, abychom zjistili, jak je možné to zavést, aby byla respektována, respektovány evropské normy pro ochranu osobních údajů. Je třeba zlepšit informování rodin o průběhu vyšetřování. Je nepřijatelné, aby eh, blízcí eh, oběti neštěstí se dozvídali z médií eh, výsledky šetření. Musí mít privilegovaný přístup k informacím o průběhu vyšetřování a zejména musí obdržet předběžnou zprávu a také výslednou zprávu z vyšetřování předtím, než bude zveřejněna. To je možné zorganizovat například prostřednictvím právě Združení rodinných příslušníků obětí. A zárov, na závěr ještě dva body. U článku 23 odstavce 1 komise navrhuje, aby členské země eh, dbaly na eh, zavedení akčního plánu na pomoc obětem a jejich rodinných, rodin příslušníkům v případě neštěstí. Když dojde k nehodě, tak eh, letecký přepravce je to první instancí, na kterou se obracejí Eh, blízcí pasažérům. Měli bychom tedy tam přidat povinnost členských zemí, aby ověřovali, zda všechny letecké společnosti registrované na území dané členské země měly takový, eh, takový krizový plán a také prostředky psychologické podpory. Zároveň by měl být stanoven eh, nějaký referenční kontakt, který bude komunikovat s obětmi. Bylo to tak navedeno, zavedeno ve Francii v případě eh, nehody na letu z Ria z Jemenu, s Jemenérem. 24 hodin denně eh, celý týden byla k dispozici telefonní linka pro eh, rodinné příslušníky obětí. Také ve Velké Británii můžou, mohou rodinní příslušníci kontaktovat někoho, kdo ví, jak se ví vyšetřování. Tato zkušenosti se ukázaly být pozitivní pro rodinné příslušníky. Tento eh, referenční kontakt eh, může předávat, může koordinovat tedy sběr eh, údajů, předávat je rodinným příslušníkům, informovat je také o tom, jak budou vystup, vypadat následující postupy. To bylo velice dobré pro rodinné příslušníky, kteří se někdy cítí tak trošku ztraceni, neví přesně na koho se mají obracet, je to zapojená celá řada orgánů a zároveň tedy si prožívají to bolest ze ztráty blízkého. Takže tolik ode mne a budu se těšit na vaše podněty. Děkuji mnohokrát. Pan Groš a po něm pan Alkadraj. No. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Eh, budu hovořit francouzsky, tak aby kolegyně nemusela poslouchat překlad. Já chci nejprve poděkovat za její zprávu. Myslím si, že to je velice odborná, zároveň citlivá zpráva a myslím si, že eh, není vždy snadné oba tyto aspekty sladit. Myslím si, že tento dokument eh, naše zpravodajka věnovala eh, těm správným otázkám. Já, pokud jde o tu síť vnitrostátních orgánů, já si myslím, že bezpečnost je velice důležité téma a je otázka, zda by se bezpečnost posílila, kdybychom to vraceli na úroveň členských zemí pouze, či já si myslím, že ta síť eh, by určitě asi pomohla eh, zvýšit bezpečnost. Dále, pokud jde o roli agentury EASA, tady se jasně hovoří o roli poradce, k tomu my se zcela přikláníme, ale je třeba to ještě vyjasnit, aby s tím nebyly problémy. Pokud je o pasažéry, tak myslím si, že tady jsou tři eh, základní eh, slova. Rychlost, rychlost včasnost, poskytnutí informací, ale zároveň také spolehlivost těch informací. Já si myslím, že to je aspekt, eh, který bychom měli ošetřit ještě o něco lépe, protože ta rychlost, včasnost poskytnutí informací nesmí jít na úkor jejich spolehlivosti. A dále utajení podle mého omezené. Omezené v tom smyslu, že příslušné orgány tady musí mít přístup k potřebným informacím. Samozřejmě bez toho, že by se všechno předávalo soudům. Dále, pokud běží bezpečnostní vyšetřování paralelně se soudními vyšetřováními, Eh, souhlasím s radou, že bezpečnostní vyšetřování musí mít eh, prioritu s tím, že by to všem nemělo nějak narušovat eh, případné následné soudní šetření, protože často jsme zaznamenali, že třeba u soudu, jakožto důkaz nebyly, nebyly přijaty některé věci, zatímco to bezpečnostní šetření zacházelo o něco dále. Takže já si myslím, že bezpečnost musí mít prioritu, ovšem jedině pokud to nebude bránit výkonu spravedlnosti, protože já si myslím, že eh, tady jde také o právo pasažéru, eh, právo pasažéru na to, aby rychle fungovaly soudy v jejich věci. Eh, jinak si myslím, že v Evropě v rámci mezinárodních umluv máme dobrý základ pro zajištění bezpečnosti letecké přepravy osobní, ale tato, tento návrh to ještě dále posílí a chci poděkovat zpravodajce za vynikající pracovní dokument, který nám předložila. Děkuji, pan Elka Draui. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl mnohokrát poděkovat paní Deverak za její přístup k této oblasti a za dobře odvedenou prá- práci. Jedná se o výbornou zprávu, ale mám pár připomínek. Nejprve k sítím. Tady bych se připojil ke zpravodajce. Myslím si, že bychom neměli ustupovat. A neměli bychom znova přenášet úplně na národní úroveň vyšetřování. Já mám totiž pocit, že z dlouhodobějšího hlediska by to mohl být krok směrem k nějaké evropské agentuře, ale pro tuto chvíli bychom se měli snažit mít alespoň dostatečně silnou a efektivní síť, která je vybavena dostatečnými kapacitami na kvalitní vyšetřování ve všech členských státech. A potom je třeba pořádně definovat, jakou roli by takováto síť měla sehrávat. Možná bychom se měli snažit dospět ke kompromisu. Nyní, co se EASI týče, Říkáte, že by EASA měla sloužit jako poradce, ale já se domnívám, že my se musíme rozhodnout, jakým způsobem bude zapojena EASA do vyšetřování. Měli bychom najít nějaký způsob, na základě kterého by EASA byla neustále, by EASA neustále dostávala informace. Z vyšetřování často vzejdou informace, které by pro EASu mohly být velmi užitečné. A toto je potřeba mít na mysli. Teď, co se týče práv cestujících. Informace jsou pro rodinné příslušníky v případě nehody pochopitelně úplně klíčové, ale je to otázka, nad kterou se musíme zamyslet ve chvíli, když si budeme rezervovat letenku, jestli by se tam měla naznačit nějaká osoba, které v případě nehody by se poskytly informace. Já si myslím, že je prostě potřeba, aby se co nejrychleji zveřejnili seznamy cestujících. A myslím si, že každá letecká společnost by měla mít také k dispozici plán pro případ krize a že by také měly mít stanoveny kontaktní body na své straně. Statistika kterou jste také zmínila ve své zprávě. Já se domnívám, že na evropské úrovni je potřeba lépe statistiku využívat. Je potřeba, aby se statistické údaje sbíraly a správně vykládaly. A proto je důležité, aby členské státy využívaly už stávajících databází a to řádným způsobem, tedy aby do těchto databází tyto informace vkládali. Děkuji, paní Majsné, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve poděkovat paní Deverak za její zprávu. Je to velice citlivá zpráva, protože se zde jedná samozřejmě také o oběti leteckých nehodí a jedná se o to, jak pozůstalým pomáhat. Bohužel zde nemůže být pan Kačín, takže já jsem dostala za úkol přednést jeho připomínky. Je důležité si uvědomit, nebo přijít na to, jaké byly případy leteckých nehod a samozřejmě zamyslet se nad tím, jak je možné nehodám předcházet. Já si myslím, že je to přesně tak, jak řekl eh, Maťu Groš. Máme zde eh, Single European Sky, a z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby zde byla vytvořena síť, abychom spolupracovali. A to je celá politická otázka. Jak budeme nyní nakládat s tímto nařízením? Já se domnívám, že bychom měli mít na paměti dotyčné cestující. Je třeba, aby věděli, že my se skutečně snažíme o to, aby zde došlo ke zlepšení. Už se zde hovořilo o úloze EASY. Já si myslím, že je třeba tuto úlohu vyjasnit. Nesmí docházet ke konfliktu zájmu mezi sítí a mezi původní prací EASY. Musíme se snažit, aby zde byla jasná hranice, ale já si myslím, že je jasné, že je třeba EASu do vyšetřování zahrnout, protože se to týká také její práce. Já zcela souhlasím se zpravodajkou, pokud jde o citlivé údaje. Je jasné, že zde jsou údaje, které je třeba, aby byly důvěrné. Je eh, nutné, aby takovéto údaje byly vydávány soudu jedině ve specifických případech, ale samozřejmě ochrana údajů je zcela zásadním tématem a z tohoto důvodu je třeba jasně stanovit, co může být eh, zveřejněno, co nikoli. Pan Zenky? Chtěl takže poděkovat. Já bych chtěl také poděkovat za velmi zajímavý materiál. Na druhou stranu bych chtěl poukázat na pár problémů. Právní akt, který máme vytvořit, a počítáme s tím, že ji parlament schválí, má mít následující smysl. Jde o to, abychom vyšetřovali letecké nehody, ale s tím cílem, aby v budoucnosti byla efektivnější prevence takovýchto nehod. A v této souvislosti bych rád upozornil na další důležitou záležitost, která si myslím, že opravdu stojí v základu této otázky. Dnes vyšetřují tyto nehody jednotlivé státy. V jednotlivých státech existují specializované orgány, úřady nebo komise, které vyšetřují takovéto nehody. Ale problém je, když takovéto komise nebo úřady nezdílejí informace, které mají k dispozici. Pouze polovina členských států v tuto chvíli dává údaje do centrálního archivu. Pouze polovina. A to si myslím, že je velká škoda a není možné prostě jenom nad tím zavírat oči. A to z několika důvodů. Eh, jednak to, že nehody se opakují, ale také proto, že v zásadě existuje jenom několik typů letadel, nebo několik desítek typů letadel. letadel. Ten letecký park se unifikuje neustále. A proto si myslím, že by bylo dobré, abychom se společně zamysleli nad tím, jak motivovat členské státy a tyto komise, aby sdíleli údaje. Nemůžeme totiž jenom tak klidně přijmout, že máme informace pouze o 50% nehod. To je první problém. A druhý problém se týká pochopitelně obětí. Protože důsledkem každé je obrovské neštěstí. Já by byl proto, aby eh, to rodina muselo být sděleno v co nejkratším termínu. Já se nemyslím, že bychom měli přijmout Eh, variantu existence různých termínů. Myslím si, že by to měl být co nejkratší termín. A také třeba se zamyslet nad tím, jestli stávající systém poskytování této informace je dobře promyšlený, protože to bere samozřejmě v úvahu právní podmínky a ochranu důležitých informací, ale nebere to v úvahu lidské aspekty, především co se týče spolupráce s psychologi, s lékaři a podobně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Kramer. Naše stínová zpravodajka paní Lichtenberger zde není, tak budu hovořit jejím jménem. Mnohokrát děkuji za zprávu a za dobrou spolupráci. A já chci hovořit o dvou bodech, které jsou důležité. Za prvé, bod 5, ten silně podporujeme, protože je třeba, aby zde docházelo k rychlému předávání informací a příbuzným obětí. Zároveň informace týkající se očkodnění eh, musí být k dispozici co nejrychleji. Pokud eh, vyšetřování nebo rozhodování trvá dlouho, eh, potom dochází k tomu, že to lidé vzdávají a proto je třeba, aby zde byla stanovená určitá lhůta. Nesmí zde docházet k tomu, že příbuzní oběti se tak eh, nedočkají očkodnění. Odstavec eh, B v bodě 5, zde se jedná o informace cestujícím. A je jasné, že je třeba, aby informace zde dostávaly příbuzné osoby. Je nutné ale zajistit, že tyto údaje, které příbuzné osoby dostanou, nebudou předávány dále. A jednalo se o tom v rámci eh, SWIFTu. Eh, v rámci SWIFTu dochází k předávání důvěrných informací a někdy není jasné, ke komu se dostanou, ale v případě eh, citlivých informací je třeba zajistit jejich důvěrnost. A pan, paní Paní Foster, děkuji mnohokrát, paní Ferry, za velmi za, za laskavé zorganizování schůzky, na které jsme dopředu si říkali, co předloží. Vítám také výměnu názoru, kterou tady máme. Vítám také připomínky paní Deverak. Já jsem 25 let eh, byla součástí eh, tohoto odvětví a musím říci, že velmi soucítím s našimi hosty, i toto mám za sebou. Za posledních 60 let v Evropě a po celém světě jsme zjistili, že pakliže že protože existují takováto nezávislá otevřená vyšetřování, tak se nám zatím podařilo téměř vždycky zjistit, co se vlastně stalo, jestli to bylo mechanické selhání nebo selhání lidského faktoru. Jak totiž víme, eh, nejsou žádné dvě stejné nehody. To by měl být základ této práce a kolem tohoto by se měla točit dnešní diskuse. Nyní k samotnému návrhu. Když se podíváme na otázku sítí, tak říkat tomu můžeme jakkoliv, klidně třeba síť. Ale myslím si, že ta síť by měla vycházet ze stávající dobrovolné rady vyšetřovatelů a že by měla být dobrovolná. Neměli bychom vytvářet další byrokratický orgán a uchylovat se takto od té jednoduché dobrovolné struktury. Co se týče článku 8 a 9, pane předsedo, tak pracovní skupina z členských států už se sešla po zavedení tohoto nařízení. Existovaly totiž eh, určité pochybnosti, které měly. My se k tomuto dostaneme zase až 28. dubna a bylo by možná dobré se dozvědět, jak oni chtěli přeformulovat články 8 a 9, protože potom následně my bychom měli změnit text, který máme před sebou. V každém případě je potřeba a zajistit, aby neexistoval střed zájmu mezi EAB, JASou a komisí. Není to kritika, ale myslím si, že bych jenom potřebovala vyjasnit, jak je do toho zapojena komise. Co se týče role EASY, Christine Deverak eh, říkala, většina z nás souhlasila s tím, že by bylo vhodné, aby působila jako poradce. Mimochodem je to špatně napsáno anglicky, není to, a nepíše se to s SER, ale SOR, tak jenom abyste věděli mezinárodních standardech, které máme v anexu 13 Chicagské umluvy, je to, je to definováno. Ať tady napíšeme cokoliv, tak se jedná o mezinárodní dopravu, pane předsedo, mezinárodní pravidla. Následně si tedy dát velký pozor na to, jaká slova používáme, tak, aby došlo ke správné transpozici mezinárodně dohodnutého znění. Takže co se těch poradců týče, to si myslím, že poradce je tedy to správné slovo. Nyní, co se týče výkladu toho slova poradce, tak je potřeba ukázat, že existuje rozdíl mezi orgány a dohledu nad civilním letectvím a ostatními orgány, které vychází z historie. Takže slovo porada, poradce si myslím, že je v pořádku, protože všechny členské státy, které to podepsaly, nebudou mít právo na stejné věci, a to z poměrně dobrých důvodů. Spochybně se to přitom v odstavci 2. Co se týče článku 12, tak eh, stejná práva eh, k záznamům. Já si nemyslím, že toto by se mělo podporovat. Existují eh, Jedná se o skřínky, které zaznamenávají provoz eh, daného letadla. Já si myslím, že existují velmi dobré důvody, proč se tyto informace chrání. Článek 16. Eh, tam si myslím, že je potřeba upozornit na to, že eh, posádka by musela přežít v tomto případě. A ty informace nepatří jim, patří všem. Takže tady se také nemyslím, že by to bylo v pořádku to takto naformulovat. Toto by byly informace pro AOB, pro nikoho jiného. Nikdo by k tomu nedával žádné schválení. Tady je potřeba si uvědomit, že seznam cestujících je cestovní doklad a následně tedy by bylo možná ke zvážení, jestli kromě seznamu cestujících nezveřejnit i a neposkytovat i seznam nebezpečného zboží na palubě. Teď, co se týče soudnictví, tak to je citlivá oblast, protože naše soudní systémy mají v našich zemích jinou tradici. A v těchto složitých oblastech se to a, projevuje. Tady si myslím, že potřeba trochu varovat, že soudnictví je potřeba od tohoto oddělit. Když se podíváme na text, tak si říkám, jestli by nevzniklo riziko, že kontrola leteckého provozu či piloti následně budou vypovídat a jejich výpověď bude proti ním použita u soudu, což si myslím, že by šlo proti jejich základním právům, protože v podstatě by obvinovali sami sebe. Takže si myslím, že je potřeba se opravdu podívat pořádně na roli soudnictví při vyšetřování těchto nehod. A poslední věc, kterou jsem chtěla v tuto chvíli zmínit, se týká stávajících výkazů což je důležitý aspekt. Možná si vzpomínáte, a už budu končit, eh, protože tady nemá, nejsme tady oba dva jako koordinátor, tak stínový zpravodaj, takže já využiju času, který bychom měli oba dva. Já mám pocit, pane předsedo, že skupina ECR se jinak obecně staví k řečnické lhůtě velmi dobře. Co se týče databází, informací a diskusy o tom, si myslím, stanovuje dobrý rámec. My jsme v tomto výboru, a to by bylo dobré říci, protože jste to také podpořili, navrhli, aby existoval systém povinného výkaznictví. A to před několika lety. A tehdy jsme chtěli, aby byl zaveden systém dobrovolný, který fungoval velmi dobře, minimálně ve Spojeném království už 20 let. A byl velmi účinný. A na to je potřeba se podívat ještě jednou, až, budeme, až projdeme tady toto nařízení. Takže to byla poslední věc, pane předsedo, a děkuji mnohokrát ještě jednou paní Deverak. Myslím si, že před námi stojí konstruktivní diskuse a doufám, že dospějeme k rozumnému závěru. Také požádám, požádám ještě Evropskou komise vyjádření pár, vysvětlení pár termínů. Pan Higgins. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A já se chci také připojit k těm, kteří vyjádřili soustrast těm lidem, kteří prožili tolik neštěstí na základě toho, že letecké neštěstí nepřežili členové jejich rodin. A já si myslím, že tady nám jde hlavně o to, aby se zajistilo, že proběhne řádné vyšetřování, které následně povede k preventivním opatřením a že se nebudou opakovat tyto nehody. Důležité je, abychom měli nezávislé vyšetření. Za druhé, aby eh, vyšetřovací a soudní role byly uvedeny do souladu. Další důležitou věcí eh, je zveřejňování informací, kdo byl na palubě, když to letadlo spadne. V tomto případě by měly rodiny dostat informace jako první, nikoli sdělovací prostředky. Má to dva aspekty. Za prvé vyšetřování a za druhé prevence. Celá tato problematika. Před pár týdny a tady stálo před, eh, před naší místností řada pilotů, kteří nám dávali materiály, eh, říkali, jaké by to mělo dopady na bezpečnost leteckého provozu, říkali, že jim zvyšují počet hodin, co musí lítat a já samozřejmě jsem proto, aby si konkurovaly letecké společnosti, ale piloti už jsou tak pod obrovským tlakem. Já třeba používám leteckou společnost, která je naší vlajkovou leteckou společností, ve které v podstatě mají 20 minut přestávku mezi lety, což je strašný stres pro piloty a může to mít dopad na bezpečnost. Ta, když jsem minulý týden letěl do Irska zpátky, tak jsem seděl vedle pilota z, Arle, z Erlingusu, řeknu to ještě jednou, byl to Erlingus, který tady byl na mezinárodní konferenci. A, cíl, eh, a tématem této konference byl tlak na piloty. To, že musí opravdu pracovat mnoho hodin bez přestávky, že jsou pod stresem, a toto je přece důležitý aspekt bezpečnosti leteckého provozu. My jsme hovořili o bezpečnosti ve smyslu bezpečnostních kontrol. Co se týče bezpečnosti silničního provozu, tak tam jsme také byli velmi přísní. Ale v této oblasti, prosím, podívejme se na stres, ve kterém pracují piloti, to, že jim snižují školení, teď to je přece zásadní předpoklad a snižování počtu nehod. A toto je všechno třeba vzít v úvahu. Děkuji, pane předsedo. Pani Alvarez? Děkuji, pane předsedo. I já bych ráda poděkovala naší zpravodajce za její pracovní dokument a ráda bych zdůraznila význam tohoto tématu. Letecká přeprava patří k těm nejbezpečnějším. Nicméně čas od času dojde k letecké nehodě a samozřejmě se cítíme povinováni podpořit návrhy, které jsou předkládány s cílem zjistit, k čemu došlo a zlepšit normy, kterými se řídí letecká přeprava. Spravodajka eh, v jednom bodě předložila určitou alternativu, hovořila o opatřeních, které by bylo možné eh, zrealizovat tak, abychom ulevili eh, utrpení rodinných příslušníků. Jde především o to, aby bylo zajištěno předávání spojených informací o seznamu pasažérů. Dovolte, abych uvedla kolegové vše. Já sama eh, jsem to zažila, když nedávno došlo k leteckému neštěstí eh, u nás a lidé nevěděli, zda jejich rodinní příslušníci byli na palubě či nikoli, eh, tak to je velice nešťastná situace pro, tom, pro rodinu. A já bych byla pro první z obou navrhovaných alternativ, to znamená, že seznam pasažérů musí být eh, předáván eh, do ústředí té letecké společnosti ještě předtím, než to letadlo vzletne. Připadá mi zvláštní, že by letecký přepravce nevěděl, kdo vlastně létá jeho, let, jeho letadly. Takže já bych se přidržela šikákské umluvy, podle které je povinné, aby letecký přepravce měl k dispozici seznam pasažérů ještě před vzletem. To by samozřejmě potom zkrátilo tu lhůtu a snížilo také utrpení rodinných příslušníků. Dvě hodiny, to je celá věčnost. Takže je třeba, aby to probíhalo co nejrychleji, protože občané jen těžko chápou, jak to, že letecký přepravce neví, kdo letí v jeho letadle. Druhá věc, druhé možné vylepšení v tom textu jak už o tom tady někdo hovořil, je možné, že by se eh, vedly informace i o nákladu v letadle, protože tam mohou být převáženy třeba nebezpečné látky, které eh, mohou potom poškodit eh, v případě nehody cestující. Měl by být tedy k dispozici i takové údaje. Dále je zde možný spor či konflikt mezi tedy tím bezpečnostním šetřením a, a vyšetřováním orgánů činných trestním řízení. Je třeba tady nalézt nějaké uspokojivé řešení s tím, že tím konečným cílem by vždy měla být lepší bezpečnost letecké přepravy. Nyní pan místopředseda Van Dálen. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit stručně, chci se zmínit jenom o pár bodech. Nejprve k bodu 4, odstavce 4 vaší zprávy, paní Davejrak. Říkáte tam, že jste proto, aby veškeré informace z bezpečnostního šetření byly poskytnuty případnému, tedy orgánům čelím v trestním eh, řízení. Já eh, jsem se seznámil s celou řadou vyšetřování po leteckých neštěstích a Zjistil jsem, že často tam velice brzy do toho začaly vstupovat, začal vstupovat ministerstva a soudy a chtěli získat údaje, ale to mne netěšilo, protože to vyšetřování musí zůstat nezávislé. Konec konců cílem bezpečnostních vyšetřování je poučit se do budoucna a ne hned od začátku cítit tlak eh, soudního systému, který eh, nám dýchá na krk. Takže já si myslím, že tento ostavec není dobrý. V Nizozemsku máme nezávislou vyšetřovací radu a soudům jsou informace předávány jedině v případě eh, podezření na teroristický útok nebo eh, zabití či vraždu nebo něco podobného. Takže já si myslím, že pokud budou předávány informace soudům, tak tam eh, musí být stanoveny nějaké podmínky, nějaká kritéria. Nesmí to být předáváno automaticky. Dále hovoříte, hovoříte o povinnosti předávat informace. Opět, myslím si, že respektive tady jde o předání informací rodinným příslušníkům. Tady se to musí také řídit určitými pravidly. Já si myslím, že je třeba jasně rozlišovat mezi rolí soudu a rolí vyšetřovatelů v souhlase s Čekákskou umluvou. Dále, Zda se má EASA stát nějakým evropským vyšetřovacím orgánem či úřadem. Já si myslím, že to není úplně dobrý nápad. Musíme zajistit naprostou nezávislost agentury EASA, protože v některých členských zemích máme situaci, kdy buď jedna či druhá strana má nadměrný vliv. Myslím si, že pokud se chceme skutečně z vyšetřování poučit, tak ten orgán musí zůstat nezávislý. Děkuji a nyní paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já gratuluji zpravodajce. A k tomu, jak důkladně se připravila na tuto první výměnu názoru. Já bych se chtěla podívat na otázku EASY v souvislosti s nehodami. Spravodajka řekla, že EASA poskytuje certifikáty Ve chvíli, kdy ale dojde k nehodě, je třeba mít na paměti to, jak je organizováno vyšetření. Byli jsme svědky situací, kdy vyšetřovací soudci nebo policie nedokázali získat přístup k osobám, se kterými potřebovali hovořit. Mohou zde být určité problémy týkající se toho, že zde existují neznalosti, pokud jde o postupy. Je možné, že EASA eh, e tedy získá určité informace a vyšetřující orgány by poté mohly požádat EASu o určité informace, především specifičtější technické informace. To by bylo informace, které eh, dostali při vyšetřování dané nehody nebo informace, eh, technické informace týkající se vyšetřování předchozích podobných nehod. EASA se samozřejmě e, účastní vyšetřování různých nehod, ale někdy je schopna poskytnout informace, jinde nikoli. Dále je zde otázka kontaktní osoby. Mě by zajímalo, jak to vypadá v USA. V Evropě se tato věc netýká pouze leteckých nehod, Lidé jsou často identifikováni svými, prostřednictvím svých mobilních telefonů. To je velice užitečné například při silničních nehodách, ale samozřejmě je to komplikovanější, pokud jde o letecké nehody. Ale možná by zde byl nějaký způsob identifikace lidí ve chvíli, kdy nastupují na palubu tímto způsobem. Samozřejmě to může být komplikované. Já zde mám určité pochyby, pokud jde o celý tento systém. Především, komu by v případě nehody měla letecká společnost volat. Já si také myslím, že bychom se měli zabývat otázkou toho, jak kontaktovat odpovídající úřady a odpovídající osoby na letišti případě nehody. Spravodajka se na to dívá z procesního hlediska, ale já si myslím, že by bylo velice dobré, abychom dokázali zajistit, že poskytování informací a bude využito také k tomu, abychom předcházeli následným podobným nehodám. Asociace poukazují na to, asociace pilotů poukazují na to, že zde v leteckém odvětví existují problémy a my bychom možná se měli snažit aktualizovat tyto informace a snažit se o to, aby byly dostupné odpovídající informace o nehodách. Technická poznámka? Jenom krátká technická poznámka od paní Foster. Pane předsedo, není zde žádná výmluva pro to, aby jakákoliv letecká společnost nemohla mít seznam osob, které vstoupily na padlubu předtím, než letadlo odletí. V současné době máme odpovídající systémy, máme registry pasažérů, a máme také informace o zavazadlech. Já si myslím, že tato diskuze není vůbec nutná. A samozřejmě ve chvíli, kdy zde máme někoho, kdo říká, že tyto informace nejsou k dispozici, potom to není pravda. Ano, vy jste eh, měla eh, připomínku, týká se to také AKAO. Já bych také chtěla reagovat. Já souhlasím hodně s tím, co řekl pan Fandálem, paní Foster a další, pokud jde o úlohu EASY. Já mám obavy, že EASA je vnímána jako rovnocený partner při vyšetřování. To by tak být nemělo. Není možné, aby eh, regulátor se účastnil eh, vyšetřování na stejné úrovni jako ostatní. S ohledem na šikáskou úmluvu a přílohu 13 měla by mít EASA roli poradce. Já nemám žádný problém s tím, že by EASA měla roli poradce. Tak, jak by tomu bylo v USA, pokud by se e, jednalo o e, nehodu amerického letadla, nebo e, by zde, byla Franco, by zde byl francouzský úřad v případě Airbusu. Takže EASA by měla mít funkci poradce. Je třeba zde jasně rozlišit mezi vyšetřováním nehody a mezi funkcí eh, regulátora. Samozřejmě regulátor zde může mít určitý zájem. A letadlo mohlo mít nehodu kvůli nedostatku dohledu regulátora. A může zde eh, docházet eh, k velkým chybám ze strany národních regulátorů. Takže já si myslím, že je naprosto zásadní a to zde eh, zasnělo i ze strany paní eh, De Veyrak v jejím projevu. Je zásadní, abychom oddělili dvě funkce EASY. EASA e může být tedy poradce, neměla by se přímo účastnit vyšetřování. Je tu další věc, která mě překvapuje a viděli jsme to v případě nehody v Belgii, nehody na železnici. A jsou zde vždycky lidé, kteří se snaží říci, co způsobilo nehodu už pět minut po nehodě. Většinou to říkají médiím. A víte, že my jako lidé, kteří se vyznají v dopravě, víme, že se nesmí nikdy říkat důvod a nehody předtím, než je k dispozici oficiální zpráva. Takže proč je tomu tak, že v některých členských státech se říká, že došlo k nějakému zločinu v souvislosti s nehodou ještě předtím, než dojde k vyšetřování. My víme, že došlo k tragédii, že došlo k nehodě, ale hned po, ní, po nehodě neznáme příčiny. Je třeba, aby nejdříve proběhlo vyšetřování příčin, zjistilo se, co nehodu způsobilo. Dále by se eh, by mělo proběhnout soudní řízení, pokud eh, zde došlo k nějakému pochybení. Ale nesmí být postup opačný, protože zde existuje nebezpečí, že eh, lidé, kteří vědí, k jaké chybě došlo, nebo mohou vědět, k jaké chybě došlo, nic neřeknou, protože se bojí, že by tyto informace mohly být použity proti nim v soudním řízení. A kontrolor eh, letecké eh, dopravy byl zavražděn příbuzným jednoho ruského občana po nehodě byl zavražděn, protože údajně způsobil chybu, ale já si myslím, že v této oblasti musíme být nesmírně opatrní, pokud jde o soudní reakci a pokud jde o přístup právníků k informacím. Takže já mnohokrát děkuji paní De Vejrak za výbornou zprávu a také všem ostatním za diskuzi, ale já osobně jsem chtěl říci, že souhlasím s tím, co řekli Eh, někteří eh, řečníci, především paní Foster a pan Van Dálen. Musíme být nesmírně opatrní ve chvíli, kdy řešíme tyto otázky. A především musíme dát pozor na eh, oddělení EASY od vlastního vyšetřování. A musíme dát pozor na nezávislost. A nyní pan Sejvon z komise. Ja, vielen Dank, vielen... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat samozřejmě zpravodajce. Já se domnívám, že dokument předložený pro dnešní první výměnu názorů skutečně odpovídá také návrhu komise a představuje velice dobrý základ pro další diskusy. Já se domnívám, že první výměna názorů byla velice eh, vážná výměna. A to je dobře, protože se zde zabýváme skutečně velmi vážným problémem. Rozhodnutí komise po 15 letech existence první směrnice týkající se vyšetřování nehod a znamená a návrh o rozšíření celého systému. Zakládá se na dvou základních principech. Za prvé je třeba zhodnotit současnou doposavadní zkušenost, která byla v některých věcech pozitivní, ale v některých věcech také tak pozitivní nebyla. A podle našeho názoru je zde proto třeba učinit odpovídající legislativní kroky. V uplynulých 15 letech systém společenství, právní systém společenství týkající se bezpečnosti letecké dopravy se dále rozvinul a my si myslíme, že tento rozvoj a musí být zohledněn také v legislativě týkající se vyšetřování nehod. Já jsem pozorně poslouchala, myslím si, že výbor se si myslí, se shodne na tom, že je třeba náš systém zmodernizovat, to jsme také navrhli. Zásadními cíly je zaprvé zlepšit vyšetřovací kapacity v Evropě celkově, a to tím, že posílíme a vytvoříme síť odpovídajících vyšetřovacích orgánů. Tato síť v dnešní době již existuje ale je třeba vyjasnit roli této sítě. Pane předsedo, je třeba vyjasnit roli této sítě také s ohledem na možnost výměny zkušeností mezi jednotlivými aktéry a také s ohledem například na možnost výměny expertů a s ohledem na vzájemnou pomoc v případě nehody. V současné době je tomu tak, že některé členské státy eh, mají odpovídající zdroje, některé jiné členské státy mají méně zdrojů a proto se domníváme, že takováto síť by mohla pomoci členským státům, aby se vzájemně podporovali v případě nehody. A o dalším bodu hovořili množí, mnozí řečníci z výboru. V minulosti existovaly konflikty mezi vyšetřováním, vlastním vyšetřováním příčin nehody a vyšetřováním soudců nebo orgánů činných v trestním řízení. Tyto dvě vyšetřování se často překrývaly nebo šly proti sobě a z tohoto důvodu je třeba, abychom tyto věci vyjasnili. Třetí bod. Už jsme o tom hovořili. V Evropě máme rozsáhlou legislativu týkající se tohoto tématu máme zde agenturu, která se zabývá otázkami bezpečnosti. A z tohoto důvodu je nutné, aby vztah mezi touto agenturou a vyšetřovacími orgány byl jasně stanoven. Pane předsedo, vy stejně tak jako někteří další kolegové jste poukázali na potenciální konflikt zájmu. Může samozřejmě k takovému tu konfliktu dojít ve chvíli, kdy regulátor vyšetřuje nehody. To je v této oblasti zcela známé téma, které se neomezuje jenom na leteckou dopravu. Před mnoha lety už jsme o tomto už se o tomto hovořilo v USA. I v USA se tato otázka neustále objevuje a je třeba vyjasnit to, co vyšetřuje regulátor a co vyšetřují ostatní orgány. Je ale třeba, abychom se nevzdali role poradce EASY, a to z dvou důvodů. Za prvé, domnívám se, že znalosti a vědomosti regulátora mohou přispět k vyšetřování, ale zároveň je důležité, aby EASA dostala odpovídající informace, především proto, aby mohla odpovídajícím způsobem jednat a tak v budoucnosti zabránit podobným nehodám. Čtvrtý bod. Eh, bezpečnostní doporučení. Ve chvíli, kdy se během vyšetřování nehody eh, prokáže, jaké byly příčiny, nebo aspoň pravděpodobné příčiny nehody, poté by měly eh, být jasně stanovena doporučení. a poté může dojít ke změně legislativy. To je a něco, co v současné době není dostatečně rozpracováno. My navrhujeme databanku, která by byla přístupná autorizovaným úřadům. Poslední bod, tento bod zde také zazněl, jedná se o práva příbuzných obětí nehody. Neustále dochází opakovaně k tomu, že po, dohaď, do, po nehodě eh, není situace správným způsobem eh, zvládána. Známe tento problém týkající se seznamu cestujících. Je nutné, aby došlo ke zlepšení, ale zároveň je nutné zlepšit eh, možnost příbuzných, aby měli přístup k informacím, pokud jde o postup vyšetřování a pokud jde o příčiny týkající se nehody. A takže to bylo několik bodů z mé, z mé strany. Já jsem viděl, že je zde široká podpora pro náš návrh, eh, samozřejmě eh, s některými výhradami, s některými eh, doplněními. My a tyto vaše připomínky budeme brát velice vážně. Jenom ještě jedna informace k postupu v radě. Rada za španělského předsednictví pracuje na tomto tématu. A v posledním měsíci, v tomto měsíci chce vypracovat obecný přístup. Uvidíme, jak to bude probíhat. V každém případě je to ale téma, o kterém bude nutné diskutovat mezi radou a parlamentem v blízké budoucnosti. Mnohokrát děkuji za vaši pozornost, za vaše připomínky, byla to velice zajímavá a konstruktivní diskuse. Paní zpravodajko, chcete něco připojit? Ano, velmi stručně předpokládám. Eh, děkuji. Nebudu reagovat jednotlivě na jednotlivé poslance, protože vás do té rozpravy vstoupilo hodně. Chci vám poděkovat za vaše podněky, podněty. Zjevně jste, panuje koncensus ohledně sítě těch orgánů. Hovořil o tom pan Alkadrova i paní Meissnerová. Bude třeba definovat tedy úkoly této sítě a já budu zopakovat to, co jsem již řekla a samozřejmě se trvá, co říkala paní Foster a pan Vandalen, nejde o to, že bychom navrhovali nějakou novou dodatečnou strukturu, která by se nově vytvářela. Prakticky všichni jste se ve svých vystoupeních dotkli toho nejdůležitějšího tématu, tedy jak omezit utrpení rodinných příslušníků. Jde o seznam pasažérů. Mnoho z vás uvedlo, že je třeba, aby ten seznam byl k dispozici co nejdříve, pan Zemke, paní Alvarez. A to, co říkal pan Groš, je také důležité. Seznam pasažérů musí být k dispozici rychle, ale musí být spolehlivý. Paní Alvarez, vy jste řekla o tom, že se vám nechce věřit, že by takový seznam nebyl k dispozici před leto. Mohu vám říct, že jsem si myslela to tež, ale jednala jsem se zástupci různých leteckých společností. Na poslední chvíli jsou lidé, kteří mění eh, letenky a zjevně tedy je prakticky nemožné mít seznam pasažérů. Paní Foster také se tomu podivuje. Ehm, je tedy velice obtížné mít eh, seznam pasažérů eh, v době, ve chvíli vzletu. Ehm, to ještě tedy doladíme. Pan Kramer hovořil o důvěrných údajích, eh, údajích. pan Kramer tu není, eh, a o, tom, eh, o té kontaktní osobě. My se tedy obrátíme na Evropský úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů. Jsem vám k dispozici, myslím si, že ta zpráva bude k dispozici koncem dubna, budu spolupracovat se stínovými zpravodaji a vzhledem k tomu, že to téma zajímá všechny, jsem vám k dispozici pro projednání toho či onoho tématu, které s tím souvisí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Návrh zprávy bude projednán 28. dubna, 15. května je Pardon, 4. května je termín pro poznací návrhy. 1. června budeme hlasovat ve výboru a v červenci potom v plénu. Takže 4. května je termín pro pozměňovací návrhy a doufáme, že 28. dubna ještě proběhne druhá rozprava k této věci. Děkuji a dalším bodem potom eh, jsou mezinárodní dohody o letecké dopravy, postupy po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. To mám na starost já, jak laskavě rozhodli koordinátoři. Poslankyně a poslanci si vzpomenou, že podle Lisabonské smlouvy je třeba souhlas parlamentu předtím, než Rada uzavře mezinárodní dohodu. Pokud jde o běžný legislativní postup, to, čemu jsme dříve říkali spolurozhodování, Teď se tomu říká OLP, běžný legislativní postup. Jako důsledek toho tady řada dohod, které přísluší našemu výboru, zejména jde o dohody o letecké dopravě, ehm, pardon, dohody, ehm, tedy tyto dohody nově eh, si žádají souhlas parlamentu, ne pouze konzultaci s parlamentem. Vzhledem k tomu, že se posílila role parlamentu, koordinátoři rozhodli, že bylo vhodné vyslechnout si prezentaci komise, která by nás seznámila se svými cíly při vyjednávání těchto mezinárodních dohod. Také s aktuálním stavem jednání a s tím, jaké dohody pravděpodobně budou v nadcházejících měsících předány parlamentu, tak aby se mohl k ním vyslovit. také můžeme projednat eh, budoucí postupy. Na žádost koordinátorů tedy jsme požádali komisi, aby nám sdělila, jaký je aktuální stav. A máme zde pro tuto věc pana Burgeveneho, doufám, že jsem to správně vyslovil, eh, který je, který je vedoucím příslušného oddělení. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vzpomenete si, že před pěti lety na začátku předchozího funkčního období parlamentu komise vystoupila se sdělením o rozvíjení agendy v oblasti vnější politiky a rozvoje letecké přepravy. Tato, tento vnější aspekt, vnější vztahy vlastně jsou svým způsobem eh, projekcí jednotného vnitřního trhu do mezinárodních eh, podmínek eh, s tím, že se uplatňuje přísně reciprocita a eh, rovnost v hospodářské soutěži. Máme tady několik pilířů, jednak pilíř regulační, který má zajistit právní jistotu bilaterálních dohod mezi členskými zeměmi a třetími zeměmi, po rozhodnutí Evropského soudního dvora. Eh, bylo to rozhodnutí o Open Sky eh, z roku 2002. Máme cirka 1500 až 2000 takových bilaterálních dohod. Eh, polovina z nich, cirka 840, se týkala 103 zemí a byla uvedena v soulad s našimi vnitřními pravidly, ať už prostřednictvím bilaterálních jednání či prostřednictvím horizontálních dohod. Eh, druhým pilířem pak eh, je pilíř eh, ekonomický, s tím, že tady usilujeme o to s hlavními partnery vytvářet nové příležitosti, otevírat s klíčovými obchodními partnery dopravní trhy, také společně se sousedními zeměmi, potom zkoumáme možnosti investic. V této souvislosti chceme zacházet eh, výrazně nad rámec tradičních bilaterálních dohod, které se v zásadě omezují na eh, práva eh, se zašťova, spojená se zajištěním provozu, se zajištěním tedy volného leteckého prostoru pro poskytování služeb a netýkají se možnosti investic či konvergence norem. Takže u toho druhého pilíře nám jde o ty globální dohody. E, z USA například běží jednání, která jsou, jak víte, již velmi pokročila a cílem je, dosa- je prohloubit první dohodu z roku 2007. Podobnou dohodu s Kanadou jsme pak podepsali v prosinci loňského roku. Jednání o podobném typu dohod běží také s Austrálií a s Novým Zélandem. Také komise požádala radu o vyjednávací mandát pro jednání s Čínou a Indií například. Komise zatím neobdržela tento mandát k jednání. Pokud je o země v rámci politiky sousedství, tam chceme zajít ještě o kousek dále. Hovoříme o společném leteckém prostoru, založeném na společných normách, které by vycházely z našeho AKY. V současné době máme již starou dohodu s Marokem, která byla podepsána v roce 2006. Dále máme dohodu se zeměmi západního Balkánu. Běží jednání s tím, že tedy ta fáze je různá u různých partnerů a brzy začneme jednat také s dalšími zeměmi eh, středozemí, s Jordánem, eh, Libanonem, Izraelem, Tuniskem, Alžírskem. Diskutujeme rovněž eh, s Gruzí a Ukrajinou o možných jednáních. Takže tolik dohody, pokud je o letecké služby. Vedle těchto dohod ještě připomenu specifické dohody, které se týkají bezpečnosti leteckého provozu, Takovou dohodu máme s Kanadou z roku 2009 a k podpisu se blíží dohoda s USA a vyjednává se dohoda s Brazílií. Opět připomenu, jenom pro úplnost, jednání o dohodě o spolupráci s Mezinárodní organizací pro civilní letectví a jednám také s americkými eh, orgány pro leteckou přepravu o memorandu o spolupráci, jehož cílem by byla podpora interoperability systému řízení eh, leteckého provozu nad Atlantickým oceánem. Takže tolik eh, v souhrnu aktuální situace, pokud je o mezinárodní dohody o leteckém letecké dopravě. Pokud budete stát o podrobnější informace, tak vám je poskytneme. E, vypracováváme také vyčerpávající tabulku, kterou v nadcházejících dnech poskytneme sekretariátu vašeho výboru. V této tabulce budete mít uvedeny i dohody, u kterých rozhodnutí o uzavření dohody zatím nebylo přijato a bude se to žádat souhlas parlamentu. A ještě poslední věc, jaké dopady tedy eh, můžeme očekávat pro parlament v souvislosti s uplatňováním nových postupů podle Lisabonské smlouvy, respektive smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud je o stávající dohody eh, a například eh, odstavec 19 Členové vašeho výboru mají být pravidelně informováni o vývoji jednání, zejména například s USA a Kanadou, s tím, že samozřejmě eh, musí být zachována důvěrnost těchto jednání. Rámcová dohoda z roku 2005 svým způsobem eh, předznamenala eh, článek 218 odstavec 10 smlouvy o fungování Evropské unie, Eh, s tím, že eh, tady vlastně jde o to eh, posílit legislativní pravomoce parlamentu. Rovněž jsme přispěli k přípravě cesty členů vašeho výboru do USA a opět se s tím počítá u té cesty, kterou máte podniknout za dva týdny. Domnívám se, že usilujeme o vyváženost v jednáních, vyváženost mezi otevíráním trhů a konvergencí norem. A myslím si, že naši vyjednavači zachovávají tuto vyváženost, tuto rovnováhu. Je to věc, o kterou velice stál i parlament a vyjádřil to i ve svém usnesení z ledna 2006.